vězení na komisi ohledně zřízení Unie kapitálových trhů. A slovo má nejprve pan poslanec Gualtieri. Grazie, grazie presidente. Děkuji, pane předsedo. pane komisaři, dámy a pánové. Tímto usnesením se Evropský parlament eh, vyjadřuje jasně a přesvědčeně o podpoře eh, návrhu na vytvoření Unie kapitálových trhů. Je to první přínos k tomu, abychom definovali agendu evropských institucí a také plán, akční plán komise. Unie kapitálových trhů. To je zásadní bod ve strategii, která by usilovala o podporování růstu a finanční stability. Takto budeme mít větší diverzifikaci eh, platebních eh, nástrojů Nebude to nahrazovat bankovní financování, bude to ale také účinnější eh, využití finančních prostředků eh, v rámci vnitřního trhu. A to nezávisle na tom, kde se nachází věřitel či dlužník. Eh, dojde také k lepšímu rozložení rizik a bude také větší ehm, odolnost proti šokům. Unie kapitálových trhů je podle našeho názoru zásadně důležitá. Chceme-li podpořit růst, zaměstnanost a také eh, posílit mezinárodní působení malých a středních podniků. Když chceme nasměrovat finanční prostředky k dlouhodobým úvěrům, dlouhodobým investicím, které právě podporují růst a zaměstnanost. Souhlasíme s komisí. Potřebujeme ambiciozní přístup, ale současně i pragmatický, konkrétní přístup. Chceme mít tedy širší vizi a e, můžeme již nyní vyjádřit e, radost z prvních kroků, které učinila komise. Eh, myslím, že eh, to je velice jasně zdůrazněno. Eh, chci také říci, že souhlasíme s definováním norem pro normalizaci různých finančních nástrojů. Souhlasíme také s přístupem k informacím ze strany podniků, zejména těch podniků, které nejsou kotovány na burze. Můžeme si představit, proč ne, určitou takovou databázi nebo dokonce i agenturu v této oblasti. Teď se můžeme zabývat komplexnějšími tématy, jako je solventnost, fiskalizace a posílení dohledu, aby tady konečně byl jednotný dohled. Tedy stručně eh, za to parlament tady sehrává svou důležitou úlohu a my se tady právě snažíme upřesnit eh, tuto cestovní mapu pro kapitálové trhy. Slovo má pan Gals na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, tato Unie kapitálových trhů je důležitým krokem, který podporujeme. Umožní nám lepší přístup ke kapitálu, zejména pro malé a střední podniky, a může posílit eh, společný trh. My tedy podporujeme cíle eh, Unie pro kapitálové trhy, ale máme zároveň eh, jasné cíle, jasné požadavky na realizaci. Komise od nás nedostane žádný biankošek Eh, potřebujeme, aby tento eh, kapitálový trh eh, byl celkový, aby byl úplný, aby nám také posílil mm, rozmanitost finančních modelů a je třeba zahrnout jak banky, tak také pojišťovny. Za druhé chceme, aby to byla unie skutečně evropská to není pouhá bankovní unie a je to něco, co by mělo fungovat eh, na celém společném trhu. Nechceme kopírovat modely třetích zemí, nýbrž chceme rozvinout svůj vlastní přístup. Také žádáme analýzu. Unie kapitálových trhů musí fungovat tam, kde jde skutečně o financování pomocí kapitálových trhů a je to také něco, kde se musíme poučit z minulosti. E, to, co se nepovedlo e, v letech 2007 a 2008 na začátku krize, se nesmí opakovat. By malé a mm, středné, střední podniky z toho skutečně měly hmatatelný prospěch, lepší přístup k financím a lepší regulaci. Je jasné, že Unie kapitálových trhů může zlepšit investiční klima v Evropě tehdy, když budou zajištěny také další předpoklady, jako jsou třeba stabilní politická situace, snižování dluhu a připravenost k reformám. Ano, děkuji. A nyní pan komisař Hill. Uh, Pane předsedající, toto je velice důležitý okamžik pro kapitálové trhy a já děkuji panu Gualtierovi i panu Balcovi za to, že tady nastínili toto téma tak jasným způsobem. Je to eh, klasický projekt jednotného trhu pro všech eight členských států, eh, pro ty, kdo nemají dostatečně vyvinuté kapitálové trhy i pro ty, kdo je mají dostatečně vyvinuté. Členské eh, státy bez silných eh, kapitálových trhů takto mohou získat nejvíce, protože tím bude možné eh, vytvořit podmínky pro tok kapitálu přes hranice do malých a středních podniků. Bez ohledu na to, kde se nacházejí, bude to pomáhat venture capital, bude to pomáhat dalšímu poskytování financí a investicím. Je to opravdu velice důležitá priorita eh, Unie kapitálových trhů, aby se takto rozšířily možnosti pro malé a střední podniky, aby se vlastně doplnily služby, které normálně poskytují banky. Vidíme tady příklady evropských eh, podniků, které jdou do Spojených států, ale nemají dostatek kapitálových eh, v zázemí. A teď vlastně budeme moci vytvářet eh, takovéto nařízení o venture capital. Budeme také přetvářet příslušnou směrnici a dávat k dispozici peníze na peněžním trhu. Budeme, bude se to týkat také bilancí, pře Eh, také přepracujeme směrnici o sekuritizaci a chceme pomoci bankám, aby mohly více půjčovat, včetně malým a středním podnikům. Také se podíváme na to, jak budeme moci zlepšit eh, informace eh, o úvěrech pro malé a střední podniku, aby mohli lépe přitahovat investice. Členové tohoto výboru vědí lépe než kdo jiný o tom, jaké kroky za posledních pět let byly učiněny, aby se zlepšila regulace kapitálových trhů. Vaše usnesení také velmi správně argumentuje, že bychom měli vzít v úvahu celkový dopad finanční regulace a eh, být přiměření v našich opatřeních a já s tím naprosto souhlasím. Pokud je o dohled, eh, tak tady eh, se jasně v konzultaci ukazuje, že již existující eh, podmínky jsou dostatečné, ale někteří také argumentují, že je dobré mít konvergenci v oblasti dohledu, aby tady byly rovné podmínky. A také z hlediska makro dohledových aspektů. Zveřejníme v září náš akční plán. Konkrétní návrhy brzy poté budou budou také k dispozici, včetně celkového balíčku o sekuritizaci, e, solventnosti 2, e, o příslušné infrastruktuře a o kalibračních e, nástrojích a v také mm, příslušnou směrnici. Je to ambiciozní plán a bude vyžadovat eh, trvalé úsilí po několik let, ale my potřebujeme v této věci pokročit rychle dopředu. Věřím, že první návrhy budou moci rychle projít spolu zákonodárci. Já bych chtěla společně s vámi na tomto projektu pracovat a společně s vámi eh, se těším na to, že eh, evropské podniky, zejména malé a střední podniky, budou takto mít větší možnost možnost výběru a posílí se jejich přeshraniční financování. A také věřím, že se tím i zlepší finanční stabilita. Děkuji. Domnule komisar, Roga pe Zalba se jako... Děkuji vám, pane komisaři, a nyní prosím pan Zalba na dvě minuty. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, poslední události, které jsme prožili v těchto dnech v Řecku, jsou důkazem, že potřebujeme více Evropy, to znamená více ekonomické integrace a více fiskální unie. To znamená celkově vzato větší i politickou unii a to znamená fungování podle stejných pravidel, které přinese také větší růst. Také eh, právě tento nástroj Unie kapitálových trhů může dosáhnout těchto zmíněných cílů. Unie kapitálových trhů zlepší eh, situaci ve využívání finančních prostředků a zlepší takto situaci různých evropských zemí. Jak řekl pan komisař Hill, také se zlepší financování malých a středních podniků eh, co, které jsou skutečným hnacím motorem hospodářského růstu a zaměstnanosti. To je cesta, dámy a pánové. To je ta správná cesta. Eh, musíme to jasně říci evropským občanům prostě eh, splá, pouze splácení dluhu nemůže vést k růstu. Státní dluh musí být udržitelný. Bez růstu je velmi těžké představit si, že bude růst udržitelný a že bude možné splácet dluhy. Velice dobře tedy víme, co je třeba dělat. Je třeba provádět reformy na národní úrovni. Má země, Španělsko je takovým příkladem. A potřebujeme více Evropy, více ekonomického provázání a právě takováto unie, kapitálových trhů je velice dobrým nástrojem, velice dobrým krokem vpřed eh, tímto směrem. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Děkuji vám. Je tady modrá karta eh, na vás od pana Kolena. Přijímáte? Um, I wonder if the gentleman might agree with me that the reason mě by zajímalo, jestli byste souhlasil se mnou, že důvodem, proč londýnské kapitálové trhy jsou tak eh, eh, úspěšné, je to, že je tolik neovládá Evropská unie a že jakékoliv vměšování tohoto parlamentu, které by dělalo problémy kapitálovým trhům, není žádoucí, eh, protože to, tento, tento parlament se nekloní ke kapitalismu, ale k socialismu, což příliš, ne, což příliš nejde dohromady se světovými finančními trhy. Souhlasíte se mnou? Eh, pane kolego, nesouhlasím s vámi. Eh, já eh, chci říci, že Unie kapitálových trhů je velice dobrý nástroj pro zlepšení konkurenceschopnosti naší ekonomiky, pro růst a zaměstnanost. Základem úspěchu bez, sporu bude právě to, že bude vlastně tato Unie pokrývat celou Evropskou unii. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. doamna Beres. Děkuji a nyní paní Beres, prosím, na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, je důležité, eh, aby se parlament mohl vyslovit ještě předtím, než Evropská komise vypracuje cestovní mapu pro tuto únoji kapitálových trhů. Než se do tohoto projektu pustíte ještě dále a podrobněji, chtěla bych upozornit na čtyři body. Za prvé, připomeňme si, co se stalo v bankovní oblasti. Eh, není možné vytvářet, eh, posilovat eh, kapitálové trhy, když paralelně k tomu nebude fungovat náležitý dohled na stejné úrovni, jaké jsou tyto projekty. Dohled je důležitý pro stabilitu finančních trhů. Je tedy třeba posílit i evropský charakter dohledu a regulaci těchto kapitálových trhů. Stejným způsobem budete také muset sledovat, co se odehrává v oblasti takzvaného shadow banking. Jinak vytvoříte bubliny, spekulační eh, nástroje, které nenaplní ty eh, úctyhodné cíle, o kterých hovoříte. Druhou dimenzi, kterou je třeba brát úvahu, jsou specifické potřeby eurozóny. Nemůžeme dělat, jako by kapitálové trhy byly Eh, zcela nezávisle na tom, v jaké měně fungují. Velice dobře si uvědomujete jistě, že to je velká výzva. Třetí dimenze. Říkáte, že to je proto, aby malé a střední podniky měly lepší přístup k kapitálovým trhům. Ano, to je chválihodné. A takovýto přístup eh, je třeba využít proto, aby se orientovaly toky eh, kapitálu tam, kde si myslíme, že jich je zapotřebí, aby mohli financovat evropský projekt. Tady je jedna priorita z hlediska imperativů, které jsou spojeny s, eh, se strategií ekologického přechodu. To jistě musíte mít také na paměti, když chcete pokročit po této cestě. A poslední poznámka z mé strany. Prakticky nikde ve vašich textech jsem nenarazila na otázku fiskality. A já myslím, že není možné hovořit o unii kapitálu, když nehovoříme o, také o eh, fiskální unii v této oblasti. Čekám na vaše náměty. Doamna Swinburne. Děkuji, není paní Swinburne. paní Swinburne tady není. V tom případě dávám slovo panu Debakerovi na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, Unie kapitálových trhů je důležitou součástí eh, projektu jednotného trhu a myslím si, že hlavním cílem by mělo být zvýšit eh, různorodost nebo možností, kterou mají firmy pro hledání financování, ale také zvýšit diverzitu pro investory, eh, které, kteří tak mohou investovat v dlouhodobějším horizontu. Podle mého názoru vstupujeme do nové éry, abyste se o tom zmínil v zelené knize. Posouváme se z finanční stability směrem k pozici, která se zaměří zaměřuje na růst a tvorbu pracovních míst. A podle mého názoru je také důležité využívat doložky o přeskumu, které máte k dispozici v různých legislativních aktech z posledních let, tak, abychom vykalibrovali ten systém, abychom uchovali si stabilitu, kterou máme, ale zároveň eh, rozšířili financovací možnosti všech eh, aktérů na trhu. Eh, za druhé, myslím si, že Unie kapitálových trhů by měla odstraňovat překážky pro crowdfunding například, ale také Eh, aby byla na podporu malým a středním podnikům a také midcapům a IPO. Já jsem byl předsedou Task Force pro IPO a i tady je zapotřebí, aby, eh, aby těmto firmám zůstalo financování, zůstalo, zůstaly kompetence a to je podle mého názoru důležité. A konečně musíme se postarat o to, abychom zvýšili dostupnost u maloobchodních investorů, kteří eh, odcházejí z našeho trhu, ať už jde o investory nebo další a myslím si, že musí musíme zkoumat, proč už neinvestují do našich trhů. A tady eh, jeden z problémů, který si myslím, že je ve vašich plánech, je, že nehovoříte například o možnosti eh, celoevropských eh, systémů důchodového spoření, které by mohly akumulovat úspory malých investorů a vytvořit pravý základ pro unii kapitálových trhů v celé Evropské unii. A chtěl bych také říci, že musíme prověřit, jak fungují regulátoři, Eh, protože goldplating a rozdíly mezi státy brání eh, provádění jednotného trhu. Eh, je tedy před námi hodně práce, ale naše frakce vás plně podporuje a doufáme, že v září se dočkáme konkrétního návrhu, který budeme moci podpořit. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Demázy na minutu a půl. Eh, unie kapitálových trhů v Evropě, to znamená příliš málo, příliš málo investic a příliš málo bank, které, které udílí úvěry. Nicméně je zapotřebí pochopit příčiny nemoci, než se domluvíme na nějaké medicíně. A příčina eh, slabých úvěrů eh, je v tom, že v Evropě jsme měli politiku úspornosti, že klesly platy, že klesly důchody, že klesly státní výdaje a to tak, že v podstatě není žádná dynamická poptávka po úvěrech. A e, příčina toho, že banky nedávají úvěry, e, souvisí právě s tím, že tady vlastně byla provozována neseriózní politika trhu. A když nyní komise říká, že chce jednodušší, transparentnější a jistější produkty, e, tak si nejprve musí odpovědět na to, proč vlastně neexistuje soukromý trh s takovými to produkty. Ten neexistuje proto, že podílníci na trhu vyhodnotili riziko jako jako příliš vysoké. A proto my říkáme, že Unie kapitálových trhů eh, ne, se nehodí do evropského prostředí a existují důvody pro to, že eh, Evropa eh, měla vždy systém zaostřený na banky, protože banky jsou schopny uspokojovat potřeby zákazníků a malých a středních podniků. Banky, které znají rizika investic, jsou spíše v USA a proto je zapotřebí nesrovnávat jablka s hruškami a my odmítáme Unii kapitálových trhů. To je špatný prostředek, jak vyléčit tuto evropskou nemoc. Děkuji. Děkuji. Pan Giegold, prosím, na dvě minuty. Mr. Commissioner Hill, uh, dear colleagues. Pane komisaři Hille, eh, Především bych chtěl říci, že naše frakce podporuje to základní představu Unie kapitálových trhů. My víme, že e, jsou tady problémy a že ty problémy se finanční krizí nezmenšily. E, náš finanční trh se stal roztříštěný. A já myslím, pane komisaře, že vy jste vyjádřil správnou myšlenku. Současně ale musíme být opatrní, abychom nesklamali občany e, s určitými očekáváními, které tento projekt splnit nemůže. Je tady nebezpečí, že bychom mohli nesprávně pochopit že poskytování úvěrů malým a středním podnikům může být do velké míry nahrazeno vytvořením takové unie kapitálových trhů. Z důvodů, které byly zmíněny, malé podniky také eh, v USA do velké míry závisí na, bankovní, na bankovních službách a budou na nich i nadále záviset. Nicméně je dobré doplnit financování z bank o další možnosti. A proto eh, váš náš návrh smysl dává. To, co můžeme dosáhnout, bude omezené, když se nepustíme do toho největšího problému v Evropě. A to eh, je zcela jasně oblast, jako jsou daně, zákon o nesolventnosti a také účetní pravidla. A to se nezmění. Vy nenavrhujete změnu v této oblasti. Takže prosím, neslibujte příliš mnoho. Ale já bych vám chtěl říct ještě jednu věc. Myslím, že je důležité skloubit tento projekt s evropskými hodnotami. To znamená, že když hovoříme o dlouhodobém financování, když hovoříme o zelených eh, dluhopisech, to by eh, mělo být jasné, že při použití takových nástrojů eh, je, eh, bylo, došlo k posunutí od CO2. Měly by tady být určité ratingy, které by se k tomu vázaly, které by byly náležitě sledovány a dávaly by hodnotu těm evropským aspektům. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Wolf. Mr. Deputy Speaker. Děkuji vám, pane místopředsedo. Eh, řecký lid eh, velkou většinou eh, se postavili vydírací taktice Evropské unie, MMF a Evropské unie. Bylo jasné, že tato mizérie obyčejných lidí nemůže pokračovat. Příčinou je Evropská unie, která rovněž byla technokraticky vytvořena v politickém vaku. Podobně, jako se to pokoušíme zde v případě Unie kapitálových trhů. To je eh, opět jedno z centrokratických eh, případů snění. Evropská unie to není země, to jsou individuální země. A to eurokrati eh, nikdy nepochopí, nepochopí, co zde lidé chtějí. Euro podrazilo nohy Řecku, poněvadž to byl špatný plán a kapitálové trhy to je něco podobného. Eh, prosím, přijmete eh, modrou kartu. Takže prosím, pan Fonzolika. Pane Wolfe, Eh, vy jste z Velké Británie. Víte, že finanční systém v londýnské City je mimo jiné také založený na kapitolových trzích Evropské unie. A že tedy Unie finančních trhů může také pomoci vašemu finančnímu systému rozvíjet se do budoucna. Zdá se, že jste proti vlastnímu kapitálovému trhu, proti City. E, to dokonale odpovídá tomu, co říkám. Vy nechápete to, že londýnský trh je mezinárodní trh. Přicházejí sem investoři z celého světa, investují do zemí v celém světě, poněvadž chápou, jaká jsou tam rizika, jak tam fungují firmy. To je něco úplně jiného jak než Evropa. Tady jsou určité náklady, eh, regulace, různé škody, které zejména dopadají na malé a střední podniky a eh, vyhánějí biznis z Evropy. Tak to je. Ano, děkuji. Nyní pan eh, Aneman na minutu a půl. Vážení eh, kolegové, já bych se chtěl připojit k tomu, co řekl pan Wolf. Je třeba to vše dát do jiné perspektivy, protože evropští občané si kladou otázky. Co se stane s eurem? Zašli jsme příliš daleko? Je to už začátek konce? To jsou otázky, které si kladou občané. A Eh, bude po Řecku následovat Itálie, Portugalsko? A co dělá parlament místo, aby přemýšlel o těchto otázkách, kde klást otázku, zda jsme nezašli příliš daleko v integraci, eh, zda integrace už na, zcela nerozdrtila konkurenceschopnost Evropy. Naopak, eh, klademe si tady jiné otázky, pokračujeme v integraci, chceme dále rozšiřovat Evropskou unii, Eh, to je odpověď tohoto parlamentu. Eh, Poté, co, co eh, včera došlo k těm důležitým událostem v Řecku, to je odpověď, kterou přinášíte. To je v logice Evropské unie která se stále opírá o hypotézu, že více unie je lepší. Naopak, když eh, se dotazujeme na mínění občanů, tak tady mnozí říkají, že potřebujeme méně Unie. Když byl zvolen eh, parlament v tomto novém období, tak se tady objevily velké frakce, které říkají, potřebujeme méně Unie, ale přitom celý parlament dále postupuje cestou větší Unie a více Unie. To jde proti tomu, co chtějí lidé. Ferber, dvě minuty. Děkuji, pan Ferber, na dvě minuty. E, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, nejprve bych chtěl tuto iniciativu Komise Unie kapitálových trhů přivítat. Myslím si, že je to jeden z velice důležitých projektů v tomto legislativním období. Nicméně, pane komisaři, je třeba říci si upřímně, že je zapotřebí dodat něco více hovořit pouze o eh, revizi eh, směrnice o prospektorech a o eh, posílení trhu, tak tím nevytvoříme unii kapitálových trhů v Evropě. Podle mého názoru naléhavě potřebujeme přijetí toho, co, bylo, co, se, co se odehrává v regulaci finančních trhů. To už bylo oznámeno a my se musíme dívat, jestli ještě někde něco chybí, anebo upřímně řečeno, jestli je někde něco navíc. Protože banky už nemohou dostávat svým úkolům udělovat úvěry. Tady bych pouze eh, řekl, že eh, například v bazilejském výboru se uvažuje o tom, eh, co my parlament jsme vědomně vytvořili a sice jaksi faktor korektury pro, pro střední úvěry, že ten by měl být zrušen a je to špatný signál pro malé a střední podniky, který by, kterým by měl být ulehčen přístup ke kapitálu. Za třetí je zapotřebí vyšší koherentnost. My vytváříme Máme legislativu, kde stejné pojmy se používají různě v různých zákonech a je zapotřebí to sladit tak, aby bylo možno to vykládat koherentně, ty příslušné směrnice. A další věc, která mi eh, leží velice na srdci a vám jistě také, pane komisaři, a to je otázka, jak budeme zacházet s třetími státy. Eh, vy jste byl už v USA, tam jste se zabýval tímto tématem. Eh, my, jakožto hospodářský a měnový výbor, budeme za několik dnů v USA a budeme mít krátce příležitost také hovořit s hlavními vyjednavači eh, dohody o volném obchodu a podle mého názoru by to chtělo nějaký rozumný režim pro třetí státy, který by se zaměřoval spíše na ekvivalenci. Eh, tak, aby mohly být posíleny eh, kapitálové trhy v Evropě. Děkuji. Nyní paní Gil na minutu a půl. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, gratuluji autorům. Máme dobrý dokument, který demonstruje zcela jasně, jaké jsou priority parlamentu pro CMU, což je posílit růst a pracovní místa v celé Evropské unii. Poněkud kritičtěji bych chtěla říct, že ten proces by měl být udržitelný a nepředjímat finanční stabilitu. Chtěla bych zdůraznit důležitost načasování. Unie kapitálových trhů měla existovat už před deseti lety a proto je důležité konečně s tím něco dělat. A pane komisaři, vy jste říkal, že na podzim dostaneme eh, dva nové návrhy nařízení o sekuritizaci a o eh, prospektech a my na ně netrpělivě čekáme. Nicméně je tu několik eh, závažných politických překážek, které je třeba překonat a už o nich hovořili kolegové. Je to nekonzistentní implementace v členských státech. 29 různých eh, daňových režimů. Eh, právě tak insolvenčních řízení. Takže má e, komise nějaké plány na to, jak toto v blízké budoucnosti řešit? A za druhé, budeme-li e, revidovat Unii kapitálových trhů v příštích čtyřech letech, není náhodou nedostatkem nezohlednit e, technologické inovace ve finančním sektoru, které se vyvíjejí velice rychle. A my, legislátoři a regulátoři, to nestíháme to tempo. Tady si myslím, že podstatě události včerejšího večera e, z řeckého referenda budou také mít značný dopad. Jak tedy znovu obnovit naše pozice? Podle mého názoru by bylo dobré, kdyby komisař představil ambiciozní e, plán, který by řešil přeshraniční překážky, kterým čelí občané i firmy v sektoru finančních e, služeb. Mnohé procedury jsou noční murou jak pro malé investory, tak pro firmy. Nesmíme zapomínat na náš hlavní cíl, kterým je době, aby Evropská unie byla atraktivním prostředím pro biznis. E, přijímáte, prosím, e, modrou kartu pana Koberna. Oh, come on, be brave. tak buďte statečná. Pan Lunes, prosím, na jednu minutu. Micro. Ja, okay. dank u wel. Dank u wel, meneer de voorzitter. Europa zal inderdaad moeten leren omgaan. Děkuji vám, pane předseda. Evropa eh, teď musí žít s novou realitou po referendu v Řecku a je třeba brát v úvahu ekonomickou situaci, která je tam závažná. Jak se bude Řecko reformovat, ale jak se bude reformovat také Evropa, abychom mohli pokročit před. E, nejdůležitější strukturální reforma je právě otázka kapitálových trhů. Jak dohlednout na to, aby přezraniční investice mohly se snadněji provádět? Jak mít jistotu, že naše podniky najdou finanční zdroje, aniž by nutně museli se obracet na banky? Pane komisaři, já vám přeji hodně úspěchů. To, to, tento plán je třeba seriózně eh, realizovat a je také třeba se soustředit na některé obtíže, například jak odstranit překážky, které naráží naše podniky, jak věci zjednodušit, aby podniky měly přístup k eh, kapitálům, které potřebují k tomu, aby se mohly rozvíjet. Děkuji vám a nyní prosím paní Gulára. Tak tedy paní López. Eh, já jsem to možná špatně vyslovil. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská komise se domnívá, že její návrh Unie kapitálových trhů je řešením pro problém financování evropské ekonomiky, ale ono tomu tak není. Během prvních eh, roků eura banky i další eh, svými eh, úvěry vytvořily velké spekulační bubliny a my trpíme jejich důsledky. Miliony a miliardy byly zapotřebí pro zachranu, záchranu bank. Tyto peníze nebudeme již nikdy mít k dispozici. Eh, otevírat takovéto možnosti pro eh, další eh, kapitálové trhy, to jenom dále vytvoří nejistotu financování. Potřeby Evropské unie jsou odlišné. Má tady obrovské potřeby, které vznikly důsledku aplikování úsporných politik a nikoli v důsledku nedostatku kapitálu. Bylo by třeba vytvářet cynické eh, plány financování velmi složitými eh, konstrukcemi eh, mm, potřeby, které jinak financují banky. Zachránili jsme veřejnými prostředky banky a nyní chceme zase stejným prostředkem zajistit další možnost financování kapitálových trhů. Jinak je třeba podpořit malé a střední podniky a podpořit zaměstnanost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. My vítáme Unii kapitálových trhů, což je jeden z největších projektů eh, komise, aby pomohla k penězům eh, zejména menším a středním podnikům. Eh, úroveň investic je 70 pod předkrizovou úrovní, takže je nezbytné, aby se zde něco udělalo. My podporujeme všechno, co může pomoci malým podnikům, které mohou začít investovat spíše než tedy, aby e, trhy sloužily velkým finančníkům. Zemina potřebujeme stabilitu a ochranu úspor. Investice e, musí opravdu odpovídat e, velikosti potřeb. My třeba na jiho západní, v západní části Anglie začínáme pozorovat oživení a vidíme, že v menším měřítku je také více zodpovědnosti než v těch byrokratizovaných procesech. Děkuji. Eh, pan kolega Zány na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. My jsme ještě stále zabředlí ve finanční eh, krizi. A někteří se tváří, jako by zapomněli, jaké jsou příčiny této krize, ačkoliv od ní ještě neuplynulo tolik let. Došlo k tomu právě proto, že tady byl přílišné, eh, přílišné množství prostředků k financování a my jsme pak za to zaplatili eh, tu cenu, za tady tyto hazardní úvahy Evropa se snaží jít vpřed, ale ono to vypadá spíše jako šprým. Stále se zdůrazňují velké eh, zdroje velkého kapitálu. Malé a střední podniky jsou eh, bez pomoci, bez podpory a ostatně srovnání s USA vůbec není na místě, vzhledem k tomu, že náš eh, produkční systém je zcela odlišný. Evropa se nechce poučit ze svých chyb Chceme opravdu vytvořit takovouto unii kapitálových trhů, když zcela zapomínáme na zájmy evropských občanů a malých a středních podniků? Doamna Kapel, pentru un minut și 30. Děkuji. Nyní paní Kapel na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Pane komisař Hele, význam průšných kapitálových trhů Eh, vyvstal zejména v souvislosti eh, s finanční krizí, z nichž eh, Spojené státy vyšly daleko lépe a rychleji než Evropská unie. U nás totiž tak ptalové trhy hrají menší roli a jsou to právě kapitalové trhy, které jsou pružnější a pomáhají překonávat krize. Bylo tady správně řečeno, že evropské hospodářství je jako letadlo, které, které používá pouze jeden motor, motor bankovního financování a potřebujeme ještě druhý motor a to jsou právě ty kapitálové trhy. V této souvislosti eh, vidíme, že eh, ve Spojených státech malé střední podniky mají k dispozici pětkrát tolik peněz než v Evropě. Není tedy překvapivé, že eh, hospodářství odplouvá do Spojených států a eh, právě ty malé podniky, startupy eh, no, tamtud odcházejí. Malé podniky, startupy potřebují crowdfundy, potřebují rizikový kapitál a to my tady právě nemáme. U nás máme bankovní podíl na financování podniku 70%, ve Spojených státech pouze 30 Evropské hospodářství potřebuje diversifikovaný kapitálový trh a stabilní finanční systém, jenom takto eh, to může vést eh, k růstu a zaměstnanosti. Danuta Hübner. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, když si uvědomíme, jak malou roli sehrávají kapitálové trhy ve financování reálné ekonomiky, jak jsou Eh, fragmentované, je jistě velkou šancí, že se eh, může podařit situaci zvrátit eh, pomocí právě usnadnění fungování kapitálových trhů, tedy pomocí kapitálové unie. Já myslím, že Evropská unie by měla mobilizovat právě tyto prostředky financování. My chceme nejenom tedy podporovat vlastní standardy, společné standardy, ale chceme také zjednodušit situaci eh, třeba těm, kteří by rádi investovali do energetické infrastruktury. Eh, hodně se hovořilo o malých středních ponicích, o sekuritizaci, ale existuje řada dalších metod, jak malé podniky a startupy eh, mohou dosáhnout na kapitál. Vím, že tedy je to nejenom sekuritizace, ale také rizikový kapitál, Eh, dále poskytování informací ve standardizované formě a eh, také eh, je třeba postupovat ve vypracovávání standardů účetnictví pro střední podniky. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, eh, pane komisaři. Myslím, že dokument, který se eh, diskutoval a schválil, eh, a který se týká Unie kapitálových trhů, je dobře formulována. Děkuji panu Gualtierimu, děkuji i vám. Jsou tady i některé věci, které mě trápí v zelené knize komise. Za prvé je tady otázka náležitého zválení vztahu mezi eurozónou a zbytkem Evropy Evropské unie. Ehm, nezapomínejme, že tady je velká část Evropské unie, která vytváří eurozónu a využívá e, tedy měnu euro, e, která e, tady má určité mm, možnosti, jak čelit rizikům. Kapitálové, kapitálové trhy Tady eh, by měly být další alternativou zdroje financí vedle bank. Já by zajímalo, jakým způsobem bude možné účinným způsobem regulovat tuto unii kapitálových trhů, jak se k tomu ním bude přistupovat fiskálně a jak eh, se umožní eh, zajistit finanční regulaci, aby tyto trhy, nebankovní trhy, kapitálové trhy, fungovaly účinným způsobem Tady eh, nevím, zda komise má určité nástroje, určité záměry i v legislativní oblasti nebo v oblasti fiskální a v dalších oblastech, jak zajistit, aby ty trhy opravdu dobře fungovaly. Děkuji. Přijmete modrou kartu od pana Wolfa pane předsedo. Jednoduchá otázka. Byste poblahopřál zpravodajům a e, stínovým zpravodajům o, k vynikajícímu, vynikající zelené knize. Ale e, Eh, to, že my nemáme eh, zde růst a nemáme tady eh, také kapitálové trhy, tady jejich jednotu, to je dáno tím, že nemáme zde konkurenceschopnost mezi zeměmi a mezi firmami. Takže hm, co si zvolíte? Já se myslím, že váš názor se opírá o to, že Evropa neroste, protože je tady nadměrná regulace. Já se s takovýmto eh, názorem eh, nestotožňuji. Já si myslím, že potřebujeme mít eh, jasně formulovanou takovouto unii. Já bych vám doporučil, abyste se obrátil i na své voliče ve své oblasti. Já myslím, že také Spojené království by hodně získalo, kdyby fungovala takováto unie kapitálových trhů. Minut. Pan Ožuk na jednu minutu. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący. Děkuji vám, vážený panu předsedo, vážený předsedo, pane komisaři. Je třeba si uvědomit, že poslední změny regulace. regulaci Eh, vedly k administrativní eh, zvětšení, tedy administrativní zátěže pro eh, malé a střední podniky a to znamená také překážku v investicích. Já se domnívám, že než začneme uvažovat o nových regulacích, je třeba také zvážit, jaké budou mít vliv a jaké budou mít náklady. Já si myslím, že o nové regulaci je třeba uvažovat teprve tehdy, když cíle, které jsme si vytkli, nebudeme schopni eh, splnit eh, na národní úrovni. Nicméně já si myslím, že růst a konkurenceschopnost by měla být skutečně na místních trzích a také na eh, přeplouvání kapitálu mezi stávajícími trhy, nikoli centralizací trhu. Také je třeba potrhnout to, že je třeba eh, více, lépe lidi vzdělávat eh, ve finanční gramotnosti, aby se více lidí účastnilo těchto trhů. Děkuji pan Vali na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Malé podniky, ty, které vytvářejí pracovní místa, jsou spojeny s tradičním úvěrovým systémem. A tento systém byl eh, bankami eh, roztříštěn důsledku toho došlo k té šílené politice Evropy, politice úspor a škrtů, která vedla k dalším eh, krizovým situacím, přinesla nezaměstnanost i hladovění. Musíme si tedy položit otázku, chceme pokračovat dál a opírat se o tradiční bankovní systém, eh, budou eh, nerovnosti dále růst? To je právě ten problém to, že někteří spíše spekulují, než aby investovali do eh, budoucna, to nám právě ne, ne, nepomůže dostat se z této eh, situace, která zvyšuje chudoby. Je třeba opírat se o úvěrové banky, o banky dobře fungující a neopírat se jen o eh, kapitálové trhy, jinak budou stále platit daňoví poplatníci. Sekundy. Děkuji, pan Hekmar. Vážený pane předsedo, domnívám se, že tento dokument pana Balce a pana Gualtieriho je velice dobrý. Podle mého názoru je nesmírně důležité, abychom mohli prohloubit kapitálové trhy v Evropě. Já jsem ale vždycky poněkud skeptický, když lidé říkají, že máme vytvořit unii kapitálových trhů. Já bych rád prohlásil eh, v tomto sále, že už máme eh, Unii kapitálových trhů a její jméno je Evropská unie. Usilujeme o vnitřní trh a o volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. A eh, říkám to, že tato diskuze se velmi týká nedostatků z minulosti. Je pravda, že se nám nepodařilo odstranit překážky, bariéry a fragmentaci. Nicméně máme dobře fungující eh, kapitálové trhy v Evropské unii, které jsou poměrně hluboké a které poskytují kapitál. A problém není eh, objem likvidity, ale spíše množství eh, výnosných investic. A je zapotřebí nějakým způsobem vylepšit unii kapitálových trhů v Evropské unii. To je První je zapomenout na myšlenku daně z finančních transakcí. Za druhé je zapotřebí přeskum veškeré legislativy na toto téma, která zatím existuje. Některá možná je dobrá, jiná není dobrá, a některá je na překážku. My bychom neměli regulovat tak, aby to bylo na překážku a měli bychom ponechat volný průtok volnému pohybu kapitálu, který je zapotřebí pro investice. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Ludvíkson na minutu a půl, prosím. Děkuji vám. Já se stavím pozitivně k vytvoření Unie kapitálových trhů. Bylo by velice dobré snížit závislost podniků na bankách. V zemích, kde banky zbankrotovaly, byly jejich pádem strženy zejména malé a střední podniky, což zase ochromilo celé sektory reálné ekonomiky. A takto citlivé by systémy neměly být. Bylo by také dobré, kdyby se daly strhnout mnohé přeshraniční bariéry. Tato část vnitřního trhu je značně nevyužitá. Je tady velký evropský potenciál, který pouze čeká na využití. Zároveň je důležité uvědomovat si také rizika. Nemělo by to dopadnout tak, že Unie kapitálových trhů se vyvine v, čistou, v čistě deregulační agendu, například pokud jde o eh, sekuritizaci. Oslabení centrální regulace by mohlo ohrozit finanční stabilitu a to v žádném případě nesmíme dopustit. Děkuji za slovo. Děkuji. Pan Tajány, prosím, na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Přístup k úvěrům, nedostačné investice, to je problém, který vidí podniky. A právě ten bychom měli řešit, chceme-li pomoci reálné ekonomice. Je skutečně problém s investováním v Evropě. Potřebujeme kapitál, e, bankovní e, zdroje nestačí. Takže potřebujeme najít další nástroje, odblokovat další nástroje, najít možnosti financování alternativního typu. A mám především na mysli eh, venture capital nebo také další využití penzijních fondů. Jestliže tady není eh, harmonie mezi eh, nabídkou a poptávkou, mezi malými a středními podniky a investory, pak to nebude stačit. Z hlediska malých a středních podniků a z hlediska investorů se prostě dost dobře neví, jaký je tady potenciál takového či onakého malého a středního podniku. Jejich 24 milionů není možné je všechny znát. Bylo by třeba také zlepšit přístup k informacím o malých a středních podniků, umožnit proudění informací, nevím, možná nějakou agenturou nebo nějakým jiným způsobem, eh, jak by bylo možné analyzovat a šířit takovéto informace a malých a středních podniků, aby se lépe navázalo eh, vazba mezi investory a malými a středními podniky. To by také umožnilo zjistit, jaké jsou potřeby financování a jaké jsou možnosti financování. Vznikaly by tradiční klastry malých a středních podniků a tím by se pomohlo reálné ekonomice i vnitřnímu trhu. Děkuji vám a pan Fronzulika, minutu 30. I strongly support this report representing the Děkuji, já vám plně podporuji tuto zprávu podporuji tuto zelenou knihu předloženou komisí a myslím, že to může sehrát velice důležitou úlohu v oživení ekonomiky EU a ve vytvoření eh, doplnění k financování ze strany bank. Myslím, že hlavní priority, které jsou prezentovány v této zprávě, se týkají samotných eh, demokratických hodnot, dlouhodobé investování díky kapitálovým trhům, investování eh, do malých a středních podniků. Jsou takové dobré hodnoty. Bylo by dobré takto najít možnosti diverzifikace finančních zdrojů, najít nové možnosti financování a zajistit stabilitu tohoto sektoru. Eh, jsou tady některé pozňovací návrhy, které se snaží z tohoto unie kapitálových trhů vytvořit možnosti deregulace finančních trhů, ale myslím si, že v samotném textu je naopak řečeno, že je zapotřebí mít legislativní akt, který bude předložen. Myslím, že je takto dobré eh, usilovat o eh, zlepšení situace v této oblasti, včetně eh, aspektů fiskálních. Jistě budou i překážky, ale věřím, že tady přede přeneseno také mnoho příležitostí. V neposlední řadě chci poděkovat zpravodaji i stinovým zpravodajům. Přijmete modrou kartu pana Coberna. Kde je pan Coburn? ne, omlouvám se, omlouvám se. Omlouvám se, jste příliš demagogický. Nyní pan Murešan na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Proč se Spojené státy zotavily rychleji, snáze a přesvědčivěji z ekonomické a finanční krize než naše evropská ekonomika? Odpověď na tuto otázku eh, souvisí samozřejmě s rychlou restrukturalizací tamního bankovního sektoru a reformou finančního systému, která měla dopad na financování ekonomiky, na růst a následně také na pracovní místa. Unie kapitálových trhů, pane komisaři, představuje jedno z ponad naučení, které si Evropa odnesla z krize. A tím, že ji implementujeme nyní, zajistíme lepší financování naší ekonomiky a malých a středních podniků. Proto bych chtěl zdůraznit zejména důležitost otázek, které se týkají eh, ekonomiky příznivé k malým a středním podnikům a regulatorních podmínek. Komise by měla zajistit eh, různorodý přístup malých a středních podniků k financím v rámci Unie kapitálových trhů a jakýkoliv informativní detail z vaší strany by byl velice vítaný. Nicméně národní specifika eh, podnikatelských modelů a financovacích možností v různých zemích eh, musí být zohledněn při poskytování příležitosti k financování. A bankovní sektor zůstane důležitý důležitým zdrojem financování pro malé a střední podniky v Evropě. Proto eh, pravý evropský přístup musí vzít v úvahu provázanost bankovních a finančních sektorů v Evropě a musí být podporou vnitřního trhu v Evropě a eh, musí mít za cíl vyhnout se finanční fragmentarizaci, zejména v období krize. Děkuji. Děkuji a nyní prosím pana poslance Pavla Tanga na dvě a půl minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Když eh, pan Juncker eh, poprvé přišel s pojmem Unie kapitálových trhů, měl jsem své, eh, měl jsem své pochybnosti. Bylo to řešení pro investice, pro malostřední podniky začala mi v hlavě blikat červená kontrolka. A já si myslím, že ono hodně záleží na tom, jak se chceme přiblížit eh, Unii kapitálových trhů. Má být prý eh, bezpečná a eh, sloužit reálné ekonomice. No, takové, taková jistota, taková bezpečná stabilita, to vyžaduje mnoho opatření. Sekuritizace, správná a rovnováha komise si snaží, nebo myslí si, že přesunutím rizik eh, povede eh, k víc, většímu množství peněz pro malé střední podniky. Eh, dále také potřebujeme mít rigorózní dohled nad tím, jak se bude s penězi zacházet. Navíc máme tady, poštíme se do něco, co je procyklické. A navíc ještě pořád nemáme, nemáme dokončenou bankovní unii ani celoevropskou garanci vkladu. Eh, Reální ekonomika. No, eh, tady Evropská unie eh, má možnost diversifikovat finanční instrument, což je dobré otvírá to malým a středním podnikům eh, cestu k penězům rizikovým, eh, to znamená k většímu množství peněz. Ale není možné, eh, abychom se zaměřovali pouze na finanční sektor. Musíme mít také na zřeteli daňový režim a další kapitálové elementy a o tom se nic nehovoří. Ano, eh, tato unie kapitálových trhů musí být kompatibilní s předchozími regulatorními kroky. Takže skutečně může na pomoci eh, servisní orientaci bankovního sektoru. Eh, může se podařit nastavit vhodnou rovnováhu mezi diversifikací a vhodnou regulací. A o tuto rovnováhu nám v celém tom projektu musí jít. Ano, děkuji vám, pane poslance. A nyní Catch the Eye. Paní eh, Patricia Sulin. Děkuji vám, pane předsedo. Unie kapitálových eh, trhů je velice důležitá pro malé a střední podniky. A také pro vytváření pracovních míst a pro růst. Malé a střední podniky potřebují mít přístup k finančním zdrojům. Takováto unie by určitě mohla takovýto přístup k financování malým a středním podnikům poskytnout. Potřebujeme také dlouhodobé investování a také potřebujeme proporcionalitu eh, při uplatňování legislativy. Až bude zveřejněný akční plán v září, Bude třeba počítat také s dalšími eh, úpravami vůči třetím zemím a bude třeba přemýšlet také o lepším uplatnění všech těchto pravidel. Uh, Děkuji vám a nyní pan Nikola Caputo. Grazie, presidente. La pervicace austerità della crisi economica. Děkuji vám, pane předsedo. úsporné, úsporné programy a škrty ehm, Evropu eh, velice eh, poškodily a přinesly eh, těžké důsledky. Také v poslední době, v posledních dnech vidíme, jak v Řecku se toto projevuje. Eh, občané mají opravdu velké problémy a to samozřejmě dopadá velmi negativně také na malé a střední eh, podniky. Potřebujeme mít systém, který zvýhodní růst a ehm, zaměstnanost. To je důležité je mít tady přeshraniční možnosti financování malých a středních podniků. Potřebujeme eh, podpořit financování podniků, zejména malých a středních podniků, aniž Eh, a přitom ještě také umožnit snížení administrativní zátěže. Souhlasím s tím, co tady bylo navrženo. Mám důvěru eh, ve všechny tyto nástroje i jejich transparentnost. Eh, Děkuji vám. Ana Pertoš Notis Marias, prosím. Vážený pane předsedo, Budování kapitálového trhu Unie má za cíl posílit podnikové investice a investice do infrastruktury. Unie pro kapitálové trhy musí dát k dispozici více peněz zejména malým a středním podnikům. Banky byly z krize zachráněny penězi daňových poplatníků a nyní investují nikoli do reálného hospodářství, nýbrž do kapitalistického kasína. A my potřebujeme posílit malé a střední podniky a mimo to také lokální hospodářství. E, podpořit je třeba zejména jich a Řecko. V Řecku Evropská centrální banka hospodářství naopak dusí a zavádí se e, kapitálové kontroly, což slouží jenom věřitelům. Nicméně včera eh, k těmto úsporám zaznělo jasně ne. Děkuji nyní pan Jehovčič. Aby bylo možné eh, vybřednout z této krize, která už tak dlouho trvá a která tak trápí evropské země, zejména některé z nich, Musíme investovat do reálného sektoru. Nepotřebujeme finanční manipulace, ty problém nevyřeší. Musíme investovat do těch reálných eh, sektorů, do reálné ekonomiky. Musíme umožnit malým a středním podnikům přístup ke kapitálu, aby eh, tak Eh, bylo jasně vidět, že dochází k investování do reálné ekonomiky. To je jediná cesta vpřed. Je to eh, také jediný způsob, jak můžeme říci, že zítra eh, budeme přispívat k vytváření nových pracovních míst, zejména pro mladé. A Unie kapitálových trhů je tedy myšlenka, kterou podporuji, protože je to myšlenka, která nám umožní právě takové investování do reálné ekonomiky, kterou považuji za tak důležitou. E, pan Miguel pan poslanec Miguel Viegas. A União dos mercados de capitais é um bom exemplo que Unie kapitálových trhů je e, dobrým příkladem, který ilustruje rozpory současného procesu kapitalistické integrace Evropské unie. E, na druhé straně také ukazuje neschopnost najít řešení, které by překonalo problémy, jež postihují naši ekonomiku. Evropská unie je postižena hlubokou krizí. Mnozí Evropané jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením. Přes 20 milionů eh, mladých je nezaměstnaných v Evropské unii a tato míra se téměř zdvojnásobila mezi lety 2007 až 2014. Je zapotřebí eh, hledat příčiny této krize a veřejná řešení, která by opravila monumentální selhání trhu. Nicméně zdá se, že saháme právě po těch řešeních znovu, která způsobila původní krizi. Eh, integrace kapitálových trhů nevyřeší žádné z problémů naší ekonomiky. Je zapotřebí vytvořit eh, rámec eh, s dostatečně silným dohledovým systémem, který by byl schopný překonat problémy našich eh, malých a středních podniků. To si myslím, že je velice nebezpečné řešení. Prosím, pan Soutež. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že mi dáváte slovo. Unie kapitálových trhů může být korekcí po krizi, kterou jsme prožívali teď v posledních letech a kterou také eh, hodně rozpoutaly právě banky. Banky, které bez eh, velkých eh, úvah přidělovaly úvěry na všechny strany. Navrhuje se zde systém, který přinese nový obsah a nové možnosti pro fungování malých a středních podniků. Musíme tedy hovořit také o Eh, svobodnějších a flexibilnějších trzích eh, musíme eh, vlastně také začít zavádět fiskální unii. Já chci především zdůraznit otázku nesolventnosti v Evropské unii. To je oblast, kde potřebujeme další opatření. V každém případě to vše jsou oblasti, kde bude třeba dále pracovat, aby se snížil počet eh, nezaměstnaných. Děkuji, pan Koban. Thank you. Uh, Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl jsem říci jenom tím, že nejúspěšnějším kladovým trhem v Evropské unii je londýnské city. Eh, pokud Evropská unie přijde eh, s větší regulací vlastních eh, eh, investic, institucí, mnohé firmy odejdou a přesunou se do Singapuru, Hongkongu a tak dále. Euro, což byla měna politická, nikoli ekonomická, vede k Grexitu, tedy k odchodu Řecka z evra a Evropské unie. Vnucení finančních eh, pravidel eh, na Londýnsko City eh, brzy povede také k Brexitu a zřejmě teda ke konci Evropské unie. Takže děkuji vám, dámy a pánové, pokusili jste se opět o další krizi a katastrofu. Nepoučili jste se z eura ani ničeho jiného. Děkuji. Pan Sean Kelly. Možná, že se <laughs> nejsme schopni naučit, ale pokoušíme se stále. Jsme v tom všichni dohromady a solidaritou a spoluprací se můžeme posunout dopředu. Myslím, že jsme to viděli minulý týden ve vztahu s roamingovými poplatky. Postupně jsme toto prosazovali Eh, byly tam jakési blokády, ale eh, sjednocenou frontou zejména na eh, parlamentní úrovni budou roamingové poplatky klesat a skončí v roce 2017. Já si myslím, že toto jsou věci, které mohou k občanům říci, k čemu vlastně Evropskou unii mají. Ano, je tady jaksi příliš, příliš negativní duch. Eh, my eh, jsme třeba dosáhli energetické unie, teď pracujeme na unii kapitálových trhů. Eh, já si myslím, že to všechno jde správným směrem. Děkuji. A nyní za Evropskou komisi pan komisař Hill. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím si, že ta rezoluce a debata z našeho odpoledne velice dobře eh, zhrnuje to, oč se tady snažíme. Já bych chtěl zdůraznit takových 4-5 bodů. Za prvé, eh, vybudování z dola nahoru, eh, identifikace různých překážek a budování kapitálových trhů pro lidi a s lidmi tak já myslím, že to je ten správný přístup. A já si myslím, že také podpora pro, kapitál, pro Unii kapitálových trhů je velice silná. Například Londýnské City, protože Londýnská City vidí výhody v tom, že se stane součástí velkého společného trhu. Eh, další věci, které tady zazněly, já myslím, že my skutečně musíme Eh, rozpoznat a překonat překážky. Eh, regulace musí být přiměřená a ta regulace, která dosud byla schválená, skutečně souvisí eh, s toky kapitálu v Unii. Hodně se tady hovořilo o insolventnosti, daních, soukromých penzích a tyto věci jsou pojednány v zelené knize a my jsme se zde ptali. Kladli jsme si otázky o insolventnosti, o daních a tak dále. Odpovědi zde jsou. Chceme mít eh, dobrovolný 29. režim, eh, tak aby mohly vznikat osobní penze. Čili já si myslím, že eh, mnoho z těch bodů, které zazněly v této debatě, už jsou i v zelené knize. Myslím si, že důležité je zdůraznit, že cílem je doplnit finanční toky, které už tady máme, doplnit něco k bankovnímu systému. Jestliže tedy máme v Evropě systém, který velice závisí na bankách, takže kdykoliv banky zakopnou, eh, silně se to projeví na nedostatku kapitálu pro podniky. A já jsem přesvědčen, že diversifikace zdrojů financování dá zejména malým a středním podnikům alternativu, jak se financovat. Čili tím přispíváme k zaměstnanosti. Já eh, jsem rád té podpoře k tomuto přístupu, která zde zaznívala a doufám, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Netvrdím, že je to svatý král, ale tvrdím, že je to šance dosáhnout toho, co jsme si vytýčili už před více než půl stoletím, což byl svobodný pohyb kapitálu. A e, tento návrh je dalším krůčkem ve smyslu tohoto vývoje. Děkuji vám, pane komisaři. E, tímto